Um, Dobré odpoledne, vážení kolegové, vy mě nevidíte a předpokládám, eh, já vás nevidím, předpokládám, že vy mě vidíte, pokud jste správně připojení. Nebudeme příliš ztrácet čas, protože eh, máme domluveného komisaře Reinderse. Sdělení eh, předsedy pronesu až na konci poslyšení a půjdeme rovnou na hlasování protože, jak víte, začneme hlasováním, abychom měli dost času na to, abyste zaslali své hlasy sekretariátu a ten, aby je spočítal během slyšení pana Reinderse. Budeme hlasovat o dvou věcech. Bude to přijetí návrhu stanoviska a schválení pilotních projektů. Určitě jste příslušné dokumenty viděli. Ty pilotní projekty budeme hlasovat v jednom bloku, takže vlastně půjde o dvě hlasování celkem. A chci připomenout, že politické frakce dali sekretariátu seznam e, osob, které budou dnes hlasovat a pouze tito poslanci získali e, hlasovací e, seznamy. Myslím, že jste dnes dostali dvě, dva e-maily s hlasovacími lístky a na začátku hlasování za chviličku dostanete od sekretariátu e-mail, který vás bude žádat, abyste zaslali své hlasy. A pouze hlasy, které přijdou z oficiální eh, parlamentní adresy, tedy vaší poslanecké adresy, eh, v uvedeném časovém okně budou pokládány za platné a budou započteny. Ještě předtím musíme ověřit kvórum. A já tedy prosím vás všechny, abyste teď požádali o slovo přes systém. Máte tam tlačítko, které můžete zmáčknout, když chcete žádat o slovo. A já vás teď všechny prosím, abyste zmáčkli toto tlačítko. Prosím, udělejte to teď, abychom mohli spočítat, kolik máme přítomných poslanců. A konstatovat tak, zda jsme usnášení schopní, zda máme kvorum. So we're counting. Počítáme. A zatímco sekretariát počítá, tak já vám ještě připomenu, že na hlasovací lístek musíte napsat čitelně své jméno, prosím, a také připojit svůj podpis. Dvacet jedna kolegů zmáčklo tlačítko. Pokud vím, tak je to dostatečné. Kvorum máme. Skvěle. V tom případě teď zahajuji hlasování. Neboli od teď můžete posílat e-mail na tu eh, e-mailovou adresu, kterou jste dostali a tam zašlete svůj hlasovací lístek v příloze. Hlasování bude ukončeno v 17.45. Takže to bylo k tomuhle a nyní můžeme okamžitě přejít na další a nejdůležitější bod našeho pořadu jednání, což je výměna názoru s panem Didierem Reindersem, komisařem pro spravedlnost, ohledně evropské reakce na epidemii COVID-19. Vítám tu komisaře Reinderse a moc krát mu děkuji za to, že se účastní dnešní schůze výboru IMCO. Cílem této schůze je diskutovat o opatřeních komise, které e, mají řešit e, krizi COVID-19, zejména v oblasti e, ochrany spotřebitele, což je portfolio našeho výboru. V dopise z 23. března už náš výbor zdůraznil toho, že je důležité uchovat důvěru spotřebitele v Evropskou unii i v těchto krizových časech. Evropská unie by měla garantovat a ochránit jejich práva. To je ten slavný dopis, který jsme poslali paní Vestager, panu Bretonovi, panu eh, Reindersovi a také předsednictví rady. Takže, abychom nestráceli čas, tak já teď dám slovo komisaři Reindersovi, a dám mu na úvod slovo na 10 minut. Možná ještě předtím osvětlím tedy proceduru. Poté budou dvě kola otázek. První bude patřit koordinátorům. Každý koordinátor má dvě minuty na to, aby položil otázku a potom pan komisař bude mít čtyři minuty na odpověď. Celkem tedy šest minut. A poté proběhne druhé kolo otázek jednotlivých poslanců, Jejich jména byla dána sekretariátu a ti mají minutu a půl na otázku a potom komisař tři a půl minuty na odpověď. Takže tolik k těm dvěma kolům a teď, pane Reinders, si prosím, máte slovo. Zhruba na 10 minut, prosím. Monsieur Renders, je vous invite à appuyer sur le bouton. Pane Renders, prosím vás, zmačkněte tlačítko speaker. Vy jste neslyšeli? Ne, ne. Tak, teď vás vidíme a slyšíme. Takže máte slovo. Dobře, tak já jsem mm, chtěl poděkovat paní předsedkyni za pozvánku a příležitost k této výměně názoru. Ta situace je bezprecedentní a všechny nás postihuje. Všichni musíme sehrát svoji roli a váš input vašeho výboru bude velmi důležitý. Potřebujeme reagovat na okamžité výzvy a zajistit, aby evropští spotřebitelé i nadále měli tu nejvyšší úroveň ochrany. Dále musíme spolupracovat s členskými státy, co se týče exitové strategie a oživení. Přitom musíme zajistit respektování základních práv Evropanů a v dlouhodobého, z dlouhodobějšího hlediska musíme e, zajistit, aby e, potřebitelská politika reflektovala zásadní změny, které má tato krize na naši ekonomiku. COVID-19 způsobil bezprecedentní přerušení eh, cestování a turismu. Byly zrušeny téměř eh, všechny mezinárodní i národní a turistické služby. Spotřebitelé jsou těžce postiženi důsledky pandemie pro ekonomiku eh, vedle zrušení tedy cestovních kontraktů. Tur operátoři čelí problémům likvidity, protože chybí nové, eh, nový booking společně s tím cest, eh, to eh, cestující nebo zákazníci žádají úhradu za zrušené kontrakty balíčky. Proto je třeba, aby od začátku eh, krize komise byla v kontaktu s členskými státy, s teli i eh, tímto sektorem, mm, aby našla eh, řešení. 27. března jsem poslal dopis všem členským státům a zdůraznil jsem právo cestujících na Eh, náhradu, které mělo být respektováno, tak, aby přitom organizátoři eh, byli schopni čelit svým problémům s likvidity. Tou možnou cestou je, že by organizátoři mohli eh, zákazníkům nabídnout si mm, dluhopisy, takzvané vouchery, místo hm, hotovosti s tou podmínkou, že Ehm, zákazníci dostanou plný refo, eh, plnou náhradu, pokud nevyužijí voucher. Voucher by měly být zajištěny proti necouvencnosti operátora a vouchery by měly být dobrovolné. Jsem si vědom toho, že některé členské státy přijaly legislativní kroky na řešení této krize. Obávám se, co, eh, mám obavy z různých přístupů na evropské úrovni, které nevždy respektují zájmy spotřebitele této fázi se zdá nevhodné měnit směrnici, když samozřejmě monitorujeme tu situaci opatrně. Potřebujeme koordinovaný přístup k um, balíčkům, tedy k zájezdům, um, právům e, cestující a turismu obecně. Já jsem v kontaktu s komisaři Velánem a Bretonem. Další problém je, jsou někteří e, obchodníci, kteří zneužívají těchto okolností a prodávají produkty za mm, eh, extrémně vysoké ceny, eh, používají nekalých eh, taktik, například takto prodávají ochranné masky nebo dezinfekce. My jsme proto 20. března přijali společnou pozici, mm, které mají čelit těchto nekalým technikám a falešným tvrzením eh, prodeje zázračných produktů, které mají působit proti této chorobě. Ehm, existují hm, komunikační kanály, byly vytvořeny komunikační kanály, aby spotřeby mohli signalizovat tyto praktiky. Ehm, také hm, internetové platformy přijaly opatření, které brání těmto obchodníkům v, podva, v podvadech. Eh, vedlo to k, již k odstranění milionů podvodů a falešných produktů. Také jsem napsal ministrům zodpovědním tak, aby eh, vybavili orgány, hm, zdroji, které potřebují, aby mohli eh, uplatňovat právo a pracovat koordinovaně. Služby komise jsou také v kontaktu s členskými státy a jejich orgány hm, dohledu nad trhem, co se týče bezpečnostních aspektů ochranného E, vybavení. Také připomínáme členským státům, aby využívali Safety Gate a RAPEX a oznámili opatření proti e, těmto produktům. E, komise podporuje členské státy také, co se týče jakési exit strategie a oživení. V tom všem budeme pokračovat při plném respektování základních práv Evropanů i práv spotřebitelů. Minulý týden jsme přijali doporučení komise, které stanoví kroky a opatření pro rozvoj společného evropského přístupu na využívání mobilních dat a aplikací jako reakci na epidemii koronaviru. Je to nezbytná část cestovní mapy, jak vystoupit z krize. Toto doporučení má je společný eh, toolbox, který eh, využíval aplikace při respektování eh, pravidel na ochranu dat a nesledují pohyb lidí. Je, to jsou tam specifikace, jak zajistit efektivitu těchto aplikací z lékařského technického hlediska. Mají zabránit také šíření nekompatibilních aplikací, podporu interoperability probabilitách společných řešení. Ehm, mechanismy, které by měly aplikovat eh, zdravotní orgány ve spolupráci s Evropským centrem pro kontrolu nemocí. Jedinkace dobré praxe a mechanismy pro měnu informace sdílení tak s relevantními epidemiologickými veřejnými orgány. Spolupracujeme s orgány na ochranu dat, abychom doplnili tyto nástroje doporučeními, co se týče eh, soukromí Eh, chci připomenout, že pravidla na ochranu dat v Evropě jsou nejpřísnější v Evropě a odpovídají této krizi. Jsou tam výjimky, flexibilita. GDPR není překážkou zpracování osobních dat nutných pro boj proti koronaviru eh, za předpokladu, že podmínky a záruky budou fungovat. Nicméně, Nutnost a přiměřenost zpracování je třeba znovu posoudit, až eh, se změní podmínky pandemie nebo skončí, až protože zdravotní data jsou považovány za citlivá data podle GDPR. Eh, budeme se eh, vedle těchto krátkodobých reakcí bude muset mm, se podívat na delší časové období budou spotřebitelé měnit své zvyky, se týče nákupu, cestování nebo soukromých úvěrů. Takže to bude nová agenda spotřebitelská. Jsem přesvědčen, že soukromé domácnosti, které představí 54 HDP Unie, musí být nedílnou součástí oživení po krizi. Spotřebitelská politika by měla přispět k udržitelnému oživení při plném využívání digitální příležitosti, ale také při plném respektování práv spotřebitele, především na ochranu těch zranitelných. Již v říjnu jsem během svého slyšení jsme si vyměnili první um, názory na rychlou digitální a zelenou transformaci při fiktivním prosazování spotřebitelských práv. Tyto imperativy platí nová agenda, bude řešit všechny klíčové Eh, otázky, které čelí EU, eh, jako zelená digitální transformace, zranitelní spotřebitelé, uplatňování práv spotřebitelů a jejich globální dimenze. Je tady několik eh, otázek, které by se měly řešit v každé oblasti. Lepší informování spotřebitelů, včetně boje proti falešným informacím, zajištění eh, toho, aby spotřebitelé měli pocit bezpečí, eh, respektované jejich práva v reálném světě i v online. Důvěra, transparentnost, odpovědnosti mezi orgány, spotřebiteli a biznesy v EU i na úrovni členských zemí Agenda spotřebitelů bude eh, zdůrazňovat důležitou roli, kterou by spotřebitelé měli sehrát v naší eh, reakci na eh, korunu krizi při řešení dlouhodobých ambicí. Evropa by měla mm, vést zelenou digitální transformaci. Také by se měla poučit z této krize, která ukázala mm, stejno, která vlastně dostala potlak, stejnou úroveň ochrany spotřebitele na tom trhu. A já budu úzce s vámi spoluprovat na této ambiciozní agendě, možná více přes videokonference než fyzické e, tím jednání, ale jsem připraven vám naslouchat a odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane komisaři, za toto prohlášení na úvod. Začneme okamžitě s prvním kolem otázek a slovo dostane jménem EPP pan Chris Peters na dvě minuty. Prosím, pane Petersi. Okay, I'm uh, in the air. Tak, jsem v éteru. Ano. Děkuji moc krát, paní předsedkyně, eh, pane komisaři. Velice rád vás vidím fit a v kondici a jsem rád, že už jste odvedl hodně práce na boji proti této krizi. Já mám eh, otázku na směrnici o balíčkových cestách, package travel. Podle této směrnice eh, organizátor balíčkové cesty eh, má možnost mezi voucherem a nebo eh, navrácením platby. A mnoho členských států teď umožňuje pouze voucher. Což je samozřejmě velice specifická situace. A potřebujeme co nejrychleji nějaké řešení tohoto problému, eh, protože dochází potom k fragmentaci na trhu. Můj kolega, pan Šváb a paní předsedkyně zaslali dopis s nějakými návrhy na řešení tohoto problému. Takže to je moje první otázka. Co si myslíte o tomhle? A druhá otázka, co si myslíte o situaci evropských aerolinek? Ty jsou ve velice těžké situaci a i na toto téma eh, poslal dopis vám můj kolega Pavlo Arias a žádá vás, abyste konal a abyste znemožnil evropským aerolink, abyste umožnil evropským aerolinkám přežít tuto krizi. A poslední otázka. Pta, chtěl bych se zeptat na organizátory balíčkových cest. Malé a střední podniky jsou obecně ve velice těžké situaci. A jak můžete vyřešit eh, problém s eh, hotovostí těchto malých a středních podniků? Děkuji vám. Děkuji, pane Petersi. Pan Reinders, prosím. Děkuji vám za tuto otázku. I já jsem rád, že jste v pořádku, Krysy. Tak abych odpověděl na vaši otázku, tak Obecně, my se snažíme na evropské úrovni dávat manévrovací prostor členským státům, aby se snažili řešit problém likvidity eh, aerolinek eh, a cestovních kanceláří, eh, cestovních operátorů a tak dále. A to i těch malých. Máme tu určité limity na rozpočtové straně a um, snažíme se o flexibilitu státní pomoci, protože chtěli jsme dát příležitost členským státům, aby dali větší podporu všem aktérům v oblasti cestovního ruchu, samozřejmě za určitých garancí uh, od, od bank a při státní pomoci, která šla přímo uh, těm subjektům. Takže to je první věc. My se snažíme podporovat likviditu všech uh, operátorů a vy jste mluvil o voucherech a o právech na vrácení platby. E, samozřejmě pro cestující e, leteckých společností, e, ale i pro klienty cestovních kanceláří. ty Ti mají právo na vrácení platby. A my se tedy snažíme řešit tu situaci a doporučujeme spotřebitelům, aby Eh, aby využili voucheru v případě, že jsou naplněny určité podmínky. Za prvé musí to být dobrovolné, ale je potřeba, aby existovala skutečná záruka solventnosti letecké společnosti nebo cestovní kanceláře ale také, aby byla zaručena tedy platnost toho samotného voucheru, protože eh, bude-li mít problém jeden operátor, tak eh, spotřebitel musí mít jistotu, že nakonec peníze dostane. A já pracuji s kolegy, s komisařkou eh, Valean, E, a s dalšími a snažíme se najít rovnováhu v této situaci, protože musíme bránit práva spotřebitele, ale přitom musíme také řešit problém likvidity e, mezi cestovními kancelářemi. A snažíme se e, o to pomocí větší flexibility, kterou dáváme členským státům k tomu, aby reagovali a podporujeme skutečně ty vouchery a bráníme schopnost subjektů proplácet ty vouchery. please refresh your page. Prosím, refreshujte si stránku. Okay. Yeah, you are back again. Tak už vás zase vidíme. Vy jste neslyšeli odpověď? Slyšeli. Dobře, problém je v tom, že nemáme časovač. Není tu vidět, nevidíte ho ani vy, takže proto jsme byli teď trochu zmatení. Prosím, pokud budete pokládat otázku, tak možná i vy, pane komisaři, mohli byste hlídat čas, protože jinak já vás budu muset přerušovat. Máte čtyři minuty na odpověď a dvě minuty je na otázku. Takže, jestli se nepletu, tak teď jdeme na druhého tazatele jménem SD, paní Kristel Šaldemose, na dvě minuty. Prosím. Please, Mrs. Keldemos. Thank you. Can you... Děkuji, slyšíte mě? Já bych nejprve chtěla poděkovat uh, panu komisaři za odpovědi, které nám dáváte. Uh, velice ráda slyším, uh, co říkáte. Myslím si, že je nesmírně důležité, abychom silně bránili práva spotřebitelů. Myslím si, že přesně to děláme. Je to důležité v oblasti cestovních kanceláří a leteckých společností. Pokud si koupíte nějak nějakou dovolenou jako balíček, tak frakce eh, SD věří silně v nutnost obrany spotřebitele. Musíme ale zároveň bránit pracovní místa a postarat se o to, aby po této krizi ještě existoval nějaký sektor cestovního ruchu abychom mohli říci eh, spotřebitelům, že mohou důvěřovat svým eh, právům. Byla bych ráda, kdybyste se tomu věnoval i v dalších týdnech a kdybyste nám dával přehled o tom, co se děje, jaká je situace a jak to vypadá po celé Evropě. Členské státy se od sebe mohou jistě učit. Například ten model, o kterém jste mluvil, e, o tom o, tom, o té dobrovolné ochraně před eh, insolvencí, to je, myslím si, velice dobrý model, který se dá využívat. Ale v jiných oblastech zjišťujeme, že spotřebitelé jsou ohroženi. Jsou to otázky eh, vzrůstání cen, lidé se bojí sledování, když používají například eh, nějaké trekovací aplikace a tak dále. Takže uh, chtěla bych vám zkrátka dát vědět, že pro SD jsou spotřebitelská práva důležitá i v době krize. Podporujeme vás tedy v tom, co jste zatím vykonal. Žádáme vás, abyste byl silný a abyste hledal dobrá řešení s členskými státy, které mají problémy peníze, které používáme na evropské úrovni eh, a na úrovni členských států, jsou pomocnou rukou pro firmy, aby spotřebitelé mohli eh, si uchovat svá očekávání i v době krize. Už mi skoro vypršel čas, eh, takže ještě jednou spotřebitelská práva jsou důležitá i v době krize pro SD a prosím podávejte nám zprávy v příštích týdnech a měsících, protože je důležité, abychom si uvědomovali, co se děje a budeme vás neustále podporovat při ochraně spotřebitelů a při hledání rovnováhy i pro firmy. Děkuji, pane Rendersi. Děkuji za tuto spíš poznámku než otázku, ale samozřejmě ještě vysvětlím, co děláme na ochranu práv spotřebitelů je velice důležité, a vy jste to sama řekla, abychom se zamysleli nad tou důvěrou. Tu potřebujeme, protože pokud spotřebitelé budou mít důvěru v jednotlivé operátory v turistickém sektoru, ale také v online prodeje, tak to bude pro obnovu ekonomiky lepší. V průběhu krize tedy musíme najít nějaký způsob, jak najít rovnováhu mezi schopností bránit práva spotřebitelů a mezi podporou organizátorům a ochranou pracovních míst v jednotlivých ekonomických sektorech. A v cestovním sektoru se pokusíme tedy o vyváženou situaci, o rovnováhu e, mezi e, právem spotřebitelů získat e, platbu zpět, anebo získat voucher, pakliže ten voucher bude garantován a bude chráněn proti insolvenci. To je velice důležité a můžete si být jistá, že budeme bránit práva spotřebitelů, protože spotřebitelé mají vlastně odpovědnost za 54% celkových výdajů, 54% HDP. Jsou tedy zásadní pro ekonomickou obnovu a bez důvěry spotřebitelů bude jakákoliv obnova velice těžká. Děkuji vám každopádně za poznámky. Děkuji, pane Reindersi. A nyní za Rinu paní Charanzová. Vy to prosím máte slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, doufám, že mě slyšíte. Ano, slyšíme. Pane komisaři, děkuji vám moc krát za vaši snahu v posledních týdnech. Já musím říct, že mám tu zkušenost, že dostávám záplavu e-mailů od spotřebitelů, kterým bylo upřeno eh, zpětné proplacení eh, letenek a jízdenek, přestože na to mají právo podle současného evropského práva. E, mám tím na mysli směrnici o balíkových službách, o které jsem vyjednávala v minulém mandátním období s kolegy, a je to také nařízení o právech cestujících v letecké přepravě. E, chápu těžkosti cestovního sektoru a turismu a chtěla bych vyzvat pana komisaře, aby zkoumal různé způsoby, jak poskytnout podporu tomuto sektoru. Nerozumím ale tomu, že teď posouváme to, co je momentálně obsahem zákona. Podle současného zákona si může spotřebitel vybrat. Je to on, kdo se rozhodne, buď si vezmu voucher, anebo budu chtít peníze zpátky. Bohužel ale některé firmy dávají pouze vouchery a jiné dávají pouze vouchery v, v původní ceně eh, služby a odmítají jakékoliv další poplatky za použití kreditních karet a tak dále a tvrdí o nich, že ty jsou nevratné, což je zase proti evropské legislativě. Myslím si, že když spotřebitel zaplatí za službu, která není eh, realizována, tak by to nemělo být používáno jako jakýsi úrok eh, půjčka s úrokem pro organizátory a uh, aerolinky. Já chápu určité spoždění, ale jeden rok to už je zneužívání spotřebitelů. Zejména to platí proto, že u aerolinek je pravděpodobné, že budou dostávat finanční podporu z jiných zdrojů, uh, mimo jiné i ze státní podpory. Uh, já musím zdůraznit, že naprosto chápu současné těžkosti dopravních firm a firm v cestovním ruchu a jsem si jistý, že najdete nějaké způsoby, jak jim pomoct. Ale domnívám se, že když odhlédnu od rozumných spoždění, tak spotřebitelé by neměli být bráni jako nástroj financování těchto firm. Takže ptám se, mám dvě jednoduché otázky. Jak budete šířit informovanost mezi spotřebiteli, aby znali svá práva? A za druhé, jak se postaráte o to, aby existoval jednotný evropský přístup a ten byl respektován. Děkuji vám. Děkuji, paní Charancová. Já hm, chci zopakovat, že musíme chránit práva spotřebitele. Je pravda, eh, že nařízení na evropské úrovně je jasné. Um, Mm, směrnice o e, zájezdech a o právech e, cestujících. Je právo tedy na e, uhrazení a na voucher. My jsme si vědomi té situace v mnoha zemích a proto jsem vyzval dopisem všechny členské státy a snažíme se jednat se všemi združeními na evropské úrovni s spotřebitelskými eh, organizacemi, eh, operátory eh, a hledat vyvážené řešení. Pokud je to problém likvidity pro tur operátory, rolinky nebo cestovní kanceláře nebo další operátory, tak je možné dát úvěr. To je pro banky ale úkol a s garancí. Pokud máme možnost pomoci, tak to děláme, protože já jsem řekl, že jsme rozhodli na evropské úrovni, je možné zorganizovat podporu bez e, rozpočtového limitu a dát nějakou státní pomoc. Takže jsme připraveni dát větší kapacitu operátorům, aby měli likviditu. A také se snažíme dávat nějakou orientaci spotřebitelům je možné poslat doporučení spotřebiteli, aby eh, se rozhodl, ale musí to být volba spotřebitele v skutečné situaci. Zase pracujeme, eh, spolupracujeme s komisařem zodpovědný za vnitřní trh a za dopravu. Děkuji, pane komisaři eh, Dále za ID paní Virginie Žora. Prosím, eh, stiskněte tlačítko Speak. Prosím. Neslyšíme vás. A my vás neslyšíme. <clears throat> Můžete dát refresh, prosím? Máte zapojená sluchátka? Ne. Takže technická služba vám zavolá. Dobře, takže se vrátíme k tomu ještě. Eh, k vám tedy se vrátíme, paní Žeron, a budeme pokračovat dál. Pan Marcel Koleja za zelené. Pane Koleja. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, za vaši účast na této schůzi, která je velmi důležitá pro nás, abychom byli v ehm, kontaktu s komisí v této náročné době. E, vidíme tedy iniciativy z členských zemí malých e, firm, které e, dělají aplikace na analýzu šíření COVID-19. Ale když se podíváme na to, jak jsou navrhují tyto nápady, tak jsou tady legitimní obavy. Hmm, především máme obavy z toho, že data nemusí být anonymní nebo se mohou mm, přestanou být anonymizována, když se spojí eh, dva různé datosety. Eh, není to open source, eh, využívání těch aplikací není časově omezené a základní práva jsou jaksi méně důležitá. Děkuji, že jste se již uh, zmínila ve svém úvodním projevu to, tomto tématu. Já se chci zeptat jménem své frakce také na dvě věci. Mm, první je, posoudila komise efektivitu a bez, mm, požadavky na bezpečnost těch sledovacích aplikací před navrhnutím evropského přístupu, včetně řešení problému, eh, že ne každý občan má smartphone a včetně eh, záměrných, eh, tedy falešných varování. Jak zajistí komise respektování GDPR, aby tento monitoring měl omezený účel? a časově byl omezený a spotřebitelé mohli vyjádřit informovaný souhlas, přičemž ten kód by byl open source pro zajištění bezpečnosti designu. Děkuji, pane Kolaja. Pan Reinders, prosím. Děkuji, pane Kolaja. Nechci opakovat, co už jsem řekl na úvod, ale jenom abych vysvětlil my zveřejňujeme doporučení ehm, společného jaksi balíčku nástrojů na evropské úrovni a ehm, pracujeme na interoperabilitě možných ehm, aplikací, tak aby se to dalo využívat přeshraničně. Chceme být tedy aby to bylo velmi bezpečné. Diskutujeme to s kolegy, s kolegou Bretonem a dalšími, aby byla skutečná ochrana aplikací. Je velmi důležité, aby to bylo velmi efektivní. Samozřejmě to bude trvat eh, několik týdnů, než bude situace eh, i tak, jak má být. A my přijímáme různé záruky, abychom zajistili, že je možné eh, pracovat tímto způsobem. Co se týče ochrany dat, je důležité. Po těch doporučení zveřejníme doporučení členským státům a vysvětlit, jaká jsou pravidla, jaké jsou limity GDPR. Chci vás informovat, že dnes odpoledne Ehm, se sejde rada o ehm, ochranu spotřebitele, abychom toto um, zajistili a všechny orgány na národní úrovni budou upozorněny to, aby dbali na situaci v členských zemích. Takže na jedné straně budou doporučení společného přístupu k technickým otázkám, jako jsou bezpečnost, kybernetická bezpečnost, a e, současně orgány na ochranu dat by měly zajistit plnou e, compliance s GDPR. E, pokud bude možné tedy dostat pozitivní doporučení, tento týden zveřejníme doporučení, kde budou všechny záruky pro zajištění respektování GDPR. Děkuji vám za odpověď a ještě zkusíme pa jednou paní Joran. Nevidím ji tady. Ne. Dobře, další, budeme pokračovat dál. Jinak mm, dáme slovo někomu jinému z její frakce, aby ID také mělo e, otázku. Mezitím budeme pokračovat EKR. Pan Fidanza. Děkuji. Můžení mm, eh, kolegové, pane komisaři, já chci zdůraznit mm, to, že turistika, sektor cestovního ruchu mm, čelí velice obtížné době a nepotřebujeme eh, prohlášení, jako bylo Eh, to, která řekla paní Uršula der Leyen ohledně ne, nebukování dovolených a podobně. Tomu se musíme vyhnout. Ta krize už je tak dost hluboká. To, co kolegové zdůraznili, potřeba mm, vyvážit potřebu chránit práva spotřebitele s eh, tím mm, zabránit eh, bankrotům, já to chci zúraznit i za sebe, protože takový kolaps by pak ty náhrady e, znemožnil. Musíme se vyhnout podobným událostem. Potřebujeme národní nebo evropský koordinovaný fond, který bude garantovat eh, ty refundace a já se chci zeptat komisaře, co si myslí o dánském modelu, že tento fond dánské vlády tedy garantuje eh, mm, kompenzaci eh, cestujícím. Minulý týden jsme eh, byli svědky řady nelegitimních požadavků na různé certifikace Mm, produktů z mnoha zemí a myslím, že to je velmi důležité, že komise bude verifikovat, že tento typ to záležitosti se nebude opakovat. Promiňte, eh, špatná kvalita přenosu. Další argument, prosím. Eh, eh, upozorňovat na mm, nekvalitních eh, mm, ochranné prostředky z Číny. Musíme tedy verifikovat, tedy na celnicích ověřovat, zda jsou v pořádku nebo ne. Děkuji, pane Ference. Děkuji. Ehm, ještě jednou k vyvážené situaci, kterou, kterou se snažíme ehm, operátory v eh, turismu a spotřebiteli, my se snažíme najít řešení. Dánské řešení není špatné, je zorganizovat garanční fond, abychom bojovali proti eh, nesolventnosti eh, turoperátorů a různých operátorů pokud bude možné eh, mm, poradit spotřebiteli, aby zvolili voucher, vzhledem k tomu, že tam bude skutečná ochrana, tak je to dobré řešení. Zase dali jsme veškerou flexibilitu členským zemím. Budeme dále jednat se všemi asociacemi tour operátorů a dalších operátorů, ale také s různými asociacemi a garančních fondů. Je to dobrý způsob, jak eh, garantovat tedy insolventnost. Snažíme se monitorovat eh, fraxi, aby eh, bylo online i offline a ty praktiky se snažíme kontrolovat. Co se týče Číny a těch praktik tedy, my jsme si vědomi problémů s ověřením kvality některých produktů z ciziny, z Číny především. E, komise jedná s Čínou, aby viděla, zda bude možné zlepšit kontrolu kvality všech těchto produktů bude to dobré řešení pro nás, je to dobré řešení i pro Čínu. Je to stále se opakující program, problém. Když eh, dostáváme žádosti z Číny, mm, ochranu lidí v nemocnicích a podobně, mm, že si buďte jistí, že komise to řeší a že jsme v kontaktu s čínskými orgány, abychom zlepšili kontrolu kvality předtím, než se budou posílat produkty do Evropy, především tedy zdravotní pomůcky. Děkuji, pane komisaři. Vidím, že paní Žoron už je opět online, tak to zkusíme znovu. Paní Žoron, máte slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji, já chci především poděkovat paní předsedkyni eh, za organizaci této schůze, také za možnost mluvit francouzsky. Vidím, že máme všichni tedy stejný zájem o toto téma. Teď jsme slyšeli, že eh, to eh, lockdown se bude prodlužovat do 11. května. Co se týče strategie eh, uvolňování, tak se vyvíjejí tedy test, dělají se testy, vyvíjí eh, se vakcíny a aplikace. Mm, je potřeba nějaké gesto, jak obnovit důvěru občanů, eh, jak se vyhýbat depresím, tedy obnovit důvěru občanům, to je možné dělat různými způsoby, finančně i z hlediska hygieny Ehm, tak, aby ehm, to nemělo dopady na eh, domácnosti. Eh, náhrada škod tedy eh, a rolinkám to neřeší je to ne- nespravedlivé. Pokud ehm, to je moje tedy první otázka, jaké bude řešení pro spotřebitele. Druhá otázka se říká sledování. To je opatření, které v rámci boje proti šíření viru je tady spousta otázek, to bude dobrovolné, eh, spolupráce s Googlem, část eh, populace, především starší občaní, nejsou takto vybaveni. Eh, co se týče evropské reakce, jaká jsou vaše řešení? pr- vývoj těchto pro- podobných projektů. Děkuji. Děkuji paní Žura. Pan Reinders, prosím. Děkuji. I to jsou otázky, které se opakují. Já vám odpovím francouzsky. Co se týče důvěry spotřebitele, to je velmi důležité během krize, ale také během eh, oživení postupné obnovy ekonomiky turismu. Samozřejmě tady je třeba hledat vyvážené řešení. Víme, že tady je problém likvidity u mnoha operátorů, ale také musíme garantovat um, práva spotřebitelů, že to je dobrovolné, aby si ten spotřebitel rozhodl mezi úhradou nebo voucherem, jak už bylo řečeno, do budoucna. Um, um, Mm, proto pracujeme s kolegy, kteří jsou zodpovědní za dopravu na tomto řešení, tak aby mm, mm, možnosti rozpočtové a státní pomoc byla využita. Omlouvám se, řečník byl přerušen, e, tlumočení nefunguje, takže pokud někdo nerozumí francouzsky, tak Um, Já už jsem to všechno vlastně říkal. Eh, říkal jsem, že se snažíme o vyvážené řešení. Na jedné straně schopnost řešit problém likvidity operátorů v cestovním ruchu a na druhé straně bránit práva spotřebitelů. Takže eh, musíme, eh, musí to být dobrovolná volba spotřebitele. Buď chtít peníze zpátky, anebo voucher. a je velice důležité eh, bojovat proti insolventnosti voucherů. Já jsem napsal dopis příslušným ministrům, eh, aby to napodobili, protože teď jsou určité výjimky na národní úrovni a není plně dodržováno nařízení o právech cestujících a o balíkových cestách. A pokud jde o sledování, o trekování, tak eh, opakuji, že i tohle musí probíhat dobrovolně a musí to být velice dobře zabezpečené. Pracujeme tedy dvěma směry. Za prvé na společném toolboxu s členskými státy, tak to bylo i s doporučeními, které jsme minulý týden poslali členským státům. A doufám, že tento týden zveřejníme pokyny ohledně eh, plného dodržování GDPR. Samozřejmě není možné být v kontaktu se všemi občany přes smartphone, ale mělo by být možné kontaktovat velkou část z nich. Vy jste použili slovo důvěra a to je to zásadní nejenom ve vztazích mezi spotřebiteli a některými operátory, ale také mezi spotřebiteli a orgány veřejné zprávy, pokud jde o sledování nechceme tracking, chceme jenom tracing na dobrovolném základě. Potřebujeme to pro boj s pandemí a je potřeba přesvědčit občany, že mohou důvěřovat systémům, které budou spuštěny a musí v to důvěřovat díky garancím. Dnes odpoledne na schůzi Evropského úřadu pro ochranu osobních údajů jsem hovořil o tom, že budeme vydávat pokyny ohledně eh, osobních údajů a soukromí. Tento týden budeme je vydávat všem eh, veřejným orgánům a operátorům. Děkuji a eh, omlouvám se za ten jazykový problém. Byla jsem informována, že máme češtinu a polštinu v systému a angličtinu, ale nikoli francouzštinu, bohužel. Už to asi funguje. Dobře, takže paní Peletie, vy můžete také mluvit francouzsky a pan Reinders může odpovědět, odpovědět francouzsky. A pokud je nějaký problém, máme tu taky chat a tam můžou poslanci psát, abychom to věděli. Paní Peletě za GUE NGL. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaře, za to, že jste mezi nás přišel dnes. Eh, my mm, mm, víme, že třeba eh, uživit naši ekonomiku a samozřejmě všechny naše problémy mm, vyplývají z manažerské logiky uvažování krátkodobém eh, časovém termínu. My víme, že mobilizujete aplikace, jak hledo, sledovat tu epidemii. Já chci ale připomenout teď kolik základní věci. Nikdy nenahradí testy a mm, zařízení mm, ve zdravotnictví. Mm, nemyslíte si, že dohled, eh, který musí, bude jasně transparentní, bude nutné na to, aby ty data byly anonymní, aby byly zničeny okamžitě po krizi? a um, musí proběhnout um, politická debata, nikoli pouze debata expertů. Proto žádám, aby eh, tato eh, zdravotní krize se nestala krizí důvěry. Vidíme co, mm, mm, eh, že se děje opravý opak, než je evropská strategie mm, co se týče ochrany dat. Budete prezentovat vaše doporučení eh, k využívání těchto dat? Druhá otázka. Eh, může komise akceptovat zničení právního státu, například eh, volby v Polsku nebo Maďarsku, kde jsou novináři obvinováni, uvězňováni? Hmm. Pozorňuji také na vaše portfolio, eh, co týče svobody, eh, kdy eh, to, to jsou místa, kde k vězení a centra, kde jsou občané zadržováni, vaz, držení ve vazbě. Jde tedy o právní stát a respekt eh, každého občana. Tak to bude tedy nový pokus. Prost, nový, já chci říci, že priorita je samozřejmě boj proti pandemii. Ehm, samozřejmě zvýšení počtu testování, eh, používání mask, ehm, roušek, ehm, Mm, finance se také věnují na hledání vakcíny a léčby. Co se týče aplikací, tak to je také v oblasti zdraví a informování občanů. Nepůjde o geolokalizaci obecnou, generalizovanou, ale o to, abych informovali občany o kontaktu eh, s postiženou osobou, co samozřejmě bude dobrovolné v těch aplikacích. Mm, je to výsledek diskuse eh, eh, v rámci ochrany mm, eh, osobních dát, v rámci GDPR s příslušnými orgány, které jsou zodpovědné za dodržování těchto pravidel na národní evropské úrovni. A takto pracujeme. Samozřejmě jsme připraveni se k tomu vrátit, ale ta doporučení, které dáváme, co se týče základních práv a ochrany soukromí, tak to můžu udělat znova, pokud si to přeje. je, ne, skutečně jde o to, jak používat ty aplikace. Já chci připomenout, že mm, jsem navrhl e, komise e, monitoring e, všech opatření, které přijaly členské státy Některé vyhlásily nouzový stav, zavedly nové systémy vztahu mezi vládou a parlamentem a my jsme přeskoumali všechny exekutivní opatření, abychom ověřili respektování právního státu a evropského práva. Pokud je třeba jednat, tak budeme jednat. Eh, eh, především, co se to týká Eh, Maďarska, co se týče trvání, které není předem definováno, a pak je možná diskriminace, eh, eh, ohrožení svobody projevu a tisku. Dále jste zmínila Polsko, to je také situace, která vyvolává pozornost, především organizace voleb v květnu, které proběhnou za neakceptovatelných podmínek. Eh, já už jsem mm, vysvětlil eh, předsedovi mm, Boru Libe, jsem k dispozici, dělal ten monitoring. Udělám to rád. Děkuji. Takže tím jsme u konce prvního kola otázek jménem politických frakcí a jdeme na druhé kolo. Máme tu šest dalších poslanců, kteří položí otázku za minutu a půl a pan komisař bude mít tři a půl minuty na odpověď. Jako první bude mít slovo Marion Walsman za EPP. Prosím. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři Reindersi, děkuji moc krát za tuto výměnu názoru, za to, že je možná tímto způsobem a děkuji také technikům. Jakožto zpravodajka pro eh, bezpečnost produktů bych se chtěla nejprve zeptat na toto. Eh, v těchto krizových dobách je zásadní, aby, eh, pro, aby produkty splňovaly vysoké bezpečnostní standardy. Lékařské vybavení a přístroje a také osobní ochranné prostředky prostředky eh, momentárně eh, z rozhodují o životě a smrti. Takže tyto produkty musí fungovat, to je nesmírně důležité. A to eh, zejména pro lékaře a zdravotní sestry a ošetřovatele. Jsem velice ráda, že jste mluvil o tom registru, ale to samo o sobě nestačí. Do Evropy se dostávají různé produkty ze třetích států, které eh, občas nejsou použitelné. Jak hodláte zajistit bezpečnost produktu a jak konkrét, co konkrétně bude Evropská komise dělat? Plánujete nějaká koordinovaná opatření v celé Evropské unii? Jsou podle vás nutná? Eh, jak je může komise podporovat? A jak to vidíte z hlediska časového plánu? Eh, tedy eh, přepracování eh, obecné směrnice o bezpečnosti produktů vzhledem k nové situaci. A potom eh, dovolte mi ještě jednu otázku, prosím za kolegyni Kokalary a kolegu Manderse. Členské státy zavedly omezení exportu, které odporují současným pravidlům vnitřního trhu. Jak bude komise reagovat? Považujete to... Řečnice je přerušená. Děkuji, paní Valsman. Pane Reindersi. Tak ještě na druhou otázku. Pane Reindersi, jste tam? Ano, jsem tady. Já jsem jenom říkal, že hledám tady tlumočení do angličtiny, ale na obrazovce mám jenom e, češtinu a polštinu. Musíte si refreshovat stránku. Ano, ale to je asi trochu pozdě. Tak já si myslím, že dovolíme paní Valsman zopakovat otázku, ale velice stručně, prosím. Paní Valsman, jste tam ještě? Můžete prosím zopakovat e, otázku?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 ano, velice rychle. Já se ptám, jak může být zajištěna bezpečnost produktů, zejména u lékařských produktů, u lékařského vybavení a jak komise koordinuje opatření, které jsou momentálně nutná. Eh, odkazoval jste na RAPEX, což ale podle mého názoru nestačí z hlediska spotřebitelské bezpečnosti, protože produkty musí fungovat. A za druhé, Členské státy zavedly omezení exportu, které odporují současným pravidlům jednotného trhu. Jak reaguje komise eh, z právního hlediska? Díváte se přesně na to, co se v těchto případech děje? Děkuji vám moc krát. Tak já odpovím. Tak za prvé, bezpečnost produktů je nesmírně důležitá, eh, což je eh, právě důvod, proč pracuji na platformě, nebo na tom, aby z vyhledávačů online platform eh, se daly vyhledat informace o bezpečnostních garancích. Ptáte se také na právní reakci. My ale reagujeme nejprve velice pragmaticky a kontaktujeme různé členské státy a snažíme se o to, aby nedocházelo k žádným omezováním vnitřního trhu. Je to průběžná práce a e, jakožto komisař pro vnitřní trh eh, jsem za ní zodpovědný. My se snažíme eh, přemlouvat členské státy, aby neblokovali tímto způsobem eh, oběh produktů přes hranice. A požádali jsme o zelené koridory, které umožňují volný pohyb Samozřejmě bude-li to potřeba, pak eh, proskoumáme nutnost učinění právních kroků, případně řízení pro porušení předpisů, ale nejprve to zkoušíme pragmaticky a diskutujeme s členskými státy. Eh, až do teď to bylo na různých hranicích poměrně efektivní. Eh, pokud jde o bezpečnost obecně, tak samozřejmě je potřeba si uvědomit, jaké záruky lze obdržet u produktů, které pocházejí z mimoevropských zemí, zejména z Číny. V posledních dnech se vyskytly problémy s kvalitou různých produktů z Číny. Tím mám na mysli eh, ochranné masky a eh, různé lékařské produkty. Eh, komise momentálně diskutuje s Čínou a snaží se o co nejlepší organizaci kontrol kvality ještě před odesláním produktu do Evropy, případně hned při příletu do Evropy, bude-li to potřeba. Je ale pravda, že to je momentálně velký problém Někteří operátoři se snaží eh, vydělávat na takovýchto situacích eh, na vnitřním trhu, ale občas eh, je i problém najít kvalitní výrobce v zahraničí. Na obou stranách kontaktujeme přímo operátory, členské státy i třetí strany, jako je Čína. A jestliže to bude potřeba, tak přikročíme k právním eh, krokům a k řízení pro porušení předpisu, ale vždycky je lepší domluvit se pomocí dialogu, aby to v terénu probíhalo efektivně, než eh, se pouštět do zdlouhavých právních postupů. Děkuji, pane Reindersi. Jménem SND paní Maria Marquez. Prosím. We cannot hear you. Neslyšíme vás. Vy nás slyšíte? Could you please remove your headset? Sundejte si prosím sluchátka. Yes, now we can hear you. Tak, teď vás slyšíme. Tak všechno v pořádku, tak prosím. Máte slovo. Slyšíte nás? I will move to the next... Tak jdeme na dalšího řečníka. Mezitím vyřešíme problém s paní Marquez. Na řadě eh, za EPP paní Anna Michel Asimakopulu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, pane komisaři, za vaše informace. Všichni si vážíme proaktivního přístupu komise eh, a toho hledání rovnováhy mezi eh, ochranou práv spotřebitelů a řešení eh, bezprecedenčního finančního dopadu pandemie. Já bych se chtěla zeptat, jak budeme bránit spotřebitele online při eh, elektronických transakcích. Jak víte, tak vzhledem k zákazu vycházení čím dál více evropských občanů zůstává doma a spoléhá na to, že jejich potřeby uspokojí online nakupování. Přitom eh, je čím dál více zpráv o eh, podvodech a zneužívání Eh, při těchto transakcích, a to ze strany různých stran. Takže já se ptám, jak bude komise bránit podvodům při nakupování online a co hodlá komise dělat pro to, aby nejen bránila a chránila práva spotřebitele, ale také, aby posílila práva evropských občanů při nakupování online a při komerčních transakcích na internetu v době covidu. Děkuji, pane Reindersi, prosím. Děkuji za tuto otázku, protože je velice důležité si uvědomit, jak lze v krizi reagovat na takovéto situace. Já jsem ve svém úvodu řekl, že spolupracujeme s platformami. Já jsem zaslal dopis největším platformám a obdrželi jsme konkrétní odpovědi a konkrétní návrhy na odstraňování různých produktů, milionů produktů z těch platform. To není samozřejmě jediné, my jsme v kontaktu s platformami a zjišťujeme, zda je možné reagovat co nejrychleji a blokovat různé produkty bez pořádných bezpečnostních záruk nebo za příliš vysokou cenu nebo které nejsou užitečné v boji proti pandemii, protože víme, že dochází k podvodům. Takže spolupracujeme s platform, platformami eh, na dobrovolné bázi a je to velice efektivní. Je ale potřeba dělat více a, jak už jsem říkal, aktivovat síť úřadů pro ochranu spotřebitele v členských státech a zjistit, zda je možné takovouto sítí podniknout iniciativu a dělat více i na národní úrovni. Aby bylo možné stahovat z všech obchodů a platform produkty, u kterých máme pochybnosti ohledně kvality nebo ohledně užitečnosti. A bude-li to potřeba, pak národní orgány, které dohlížejí na ochranu spotřebitelů, budou moci dělat více, budou moci zahájit vyšetřování nebo trestní stíhání, ale zase pokud chceme být efektivní, tak je potřeba informovat spotřebitele, spolupracovat s platformami a spolupracovat se sítí národních orgánů. Potom samozřejmě bude ten výsledek přicházet trochu déle, ale mohu vás ujistit na tom, že pracu, o tom, že pracujeme každý den na blokování různých aktivit online, které jsou problematické pro spotřebitele a snažíme se dostávat ke spotřebitelům čím dál více informací, protože tě potřebují být o tom všem informování. Děkuji. Můžeme se teď tedy vrátit k paní Marquez. Prosím, na minutu a půl. Děkuji ještě jednou. Tak teď je to snad v pořádku. Tak od vypuknutí krize jsme čím dál častěji svědky nekalých praktik a podvodů. Například, když spotřebitelé nakopují eh, zboží za nadměrnou cenu, a za přemrštěnou cenu, a to nejenom lékařské přístroje a masky, ale i veškeré další eh, zboží, nebo že nedostávají úplné informace o svých právech v okamžiku uzavírání smluv, a to zejména v eh, narůstajícím online obchodování. Jakým způsobem komise brání těmto podvodným aktivitám? A jak chcete pomáct, pomáhat řešit ten problém? Máme například analýzy o dodržování předpisů, které detekují vzorce, podle nich některé platformy více než jiné prodávají takovéto zboží plánujete nějaké automatické procesy, které by varovaly spotřebitele před využíváním takovýchto platform, například eh, mám na mysli chatbot, chatboty. Potom víme, že některé členské státy eh, zavedly moratoria na eh, půjčky, ale pokud vím, tak neexistují žádné eh, ekvivalenty pro spotřebitelské úvěry. Některé mohou být uzavírány i během tohoto období, eh, jenom proto, aby spotřebitelé přežili z důvodu propouštění a nezaměstnanosti. Eh, co podle vás musí komise udělat pro to, aby pomohla rodinám, které jsou ve finanční tísni? včetně těch, kdo čím dál hůře platí své povinnosti plynoucí ze spotřebitelských úvěrů. Děkuji za otázku, pane Reindersi. Tak nejprve k těm produktům bych chtěl zopakovat, že spolupracujeme s jednotlivými platformami a snažíme se o včasnou reakci Děláme ale více než jen to. Pracujeme s národními orgány, které dohlížejí na ochranu práv spotřebitele a snažíme se o to, aby bylo možné zastavovat podvody a zneužívání online. A bude-li to potřeba, pak národní orgány, které se zabývají ochranou spotřebitele, budou moci samozřejmě dělat více, například zahájit vyšetřování nebo trestní stíhání, bude-li to nutné. Snažíme se dávat více informací spotřebitelům prostřednictvím asociací spotřebitelů a také přes spotřebitelská centra v členských státech. Je potřeba, aby probíhala výměna informací mezi členskými státy a mezi jednotlivými aktéry a aby bylo možné nahlašovat nebezpečné produkty a ty byly odstraňovány z online obchodu. Pokud jde o moratorium na úvěry, tak samozřejmě dá se říci, že stejný problém máme i u spotřebitelů a u, vlastně u všech typů úvěrů. A je pravda, že některé členské státy se rozhodly odložit splácení některých typů úvěrů, například v oblasti nemovitostí je možné získat eh, odložení plateb eh, úroku, ale obecný přístup eh, na evropské úrovni zatím nemáme platnosti jsou různé legislativní systémy a jak víte, směrnice o spotřebitelských úvěrech takovéto situace neupravuje. Je potřeba, aby jednaly členské státy v této eh, oblasti. A bylo by možná užitečné diskutovat o tom na národní úrovni i na evropské úrovni s bankovním sektorem. O tom, zda jsou tato podpůrná opatření efektivní a zda nevedou k systémové krizi evropského bankovního sektoru. Žádáme tedy banky, aby zaujímaly stejný přístup k, jednotliv, k různým typům kreditu, úvěru. Je ale pravda, že momentálně nemáme na to evropské nařízení. Je tedy třeba diskutovat s členskými státy a s finančním sektorem o tom, jak Eh, mohou spotřebitelé získávat pomoc při splácení spotřebitelských úvěrů. Děkuji, pane komisaři. A teď pan Sandro Goci z Rýňu, prosím. Děkuji, pane předsedo. A moje otázka souvisí s těmi eh, třemi předchozími. Minulý týden padlo prohlášení v tisku komise se týče sociálních médií a prohlášení tom, že sociální média musí dělat víc, aby zabránili šíření dezinformací související s pandemií koronaviru. A um, očekává se, že budou informovat eh, občany, že dostávají informace z kredibilních zdrojů. Ve vztahu eh, tohoto prohlášení komise viděl jste nějaké lepšení situace? tomuto aspektu, nebo předpokládáte eh, nějaká opatření ehm, na zajištění rychlé detekce eh, smazání eh, falešných linků a jejich plnou implementaci v firm poskytujících sociální médii nebo platform na, na evropské úrovni a globální úrovni jak tedy zajistit lepší spolupráci proti dezinformacím na sociálních platformách, především během této krize. Děkuji, pan komisař Reinders. Mm, děkuji, děkuji za vaše slova a také za to, že mm, mm, mm říkáte tedy e, situace během krize. Musíme bojovat e, proti dezinformacím neustále je dobré mít dobré vztahy s různými platformami a sociálními médii a e, spolupracovat. Jsem si jist, že v tuto chvíli máme možnost spolupracovat e, jiných, na jiných um, zprávách um, internetu. Vlastně mluvíme třeba um, ti E, zneužíváním e, dětí. Obecně je třeba bojovat proti dezinformacím a fake news. E, dělám to s pomocí různých platform, ale nestačí to. Jsem si jist, že možná tedy po krizi bude možné se z toho nějak ponaučit, ale během krize musíme spolupracovat s platformami, žádat je, aby odstraňovali zprávy ze svých platform a pak musíme uvažovat o regulaci, protože teď nemáme kapacitu dělat víc než dobrovolný přístup různých aktérů. A samozřejmě nejsou to rovné podmínky, neplatí to pro všechny, musíme udělat víc, aby bylo možné spolupracovat s různými aktéry, ale nestačí to, protože nemáme eh, Eh, rozhodnutí, jak stranit některé zprávy ze sociálních médií. Je velmi důležité proti tomu bojovat, ale bude také důležité eh, se zamyslet s vámi, s parlamentem, s radou nad nejlepším způsobem, jak eh, dosáhnout skutečně rovných podmínek, lepší kapacitu, blokovat dezinformace a fake news na sociálních médiích. Děkuji. A nyní pan eh, Jean Lacapel za ID. Paní předsedkyně, děkuji. Slyšíte mě? Slyšíte mě? Ano, ano, my vás slyšíme. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za vaši účast. I když nevidím sice úplnou, eh, úplný smysl, eh, mm, kromě toho, než že se snažíte tedy důvodnit svoji existenci eh, během této epidemie. Dále zase rychlost, jakou byla tato mm, schůze zorganizována, má tedy za cíl vyvolat dojem, že se na tom podílí Evropský parlament. Tato krize nás přesvědčí, eh, že eh, ne, nemůžeme eh, dospět k nezávislosti strategické, vojenské, zdravotnické. A také na nás přesvědčit, že bychom se obešli i bez Evropského parlamentu. To, co, um, o čem mluvíte, to už existuje v národní legislativě. Eh, a, eh, um, pane komisaři, já Eh, se chci zaměřit na naše priority, především koordinace mezi členskými státy, disponibilita jednak zdravotnického materiálu, infrastrukturou, eh, efektivní harmonizace, aby nebyla kakofonie, abychom neválčili o masky a o roušky. A mm, ne, mm, bohužel jsme, mm, Itálie byla opuštěna poté, co eh, volala o pomoc mnohokrát. A to je velice špatný příklad evropských řešení. Dále harmonizace. Ten, e, uvolnění, mm, omezení, které už zahájily některé státy. Jaké budou vaše doporučení, prostředky, které dáte k dispozici, aby to bylo efektivní? A dále, pane komisaři, Schengenská dohoda. E, nakonec to dopadlo tak, že kontroly jsou nezbytné. E, před několika týdny před, předsedkyně mm, e, mm, nechtěla tedy vydat hranici a nakonec to dopadlo. Musíte skončit, řečník byl přerušen. Ano, je potřeba kontrolovat a národní hranice. Je to nezbytné, pokud chceme zvládnout tu pandemii. Děkuji, pan Reinders. Děkuji, děkuji mm, kolego za účast na dnešní schůzce a za tuto výměnu. To, co děláme na úrovni komise a co vysvětlujeme parlamentu, je koordinace kroků na hranicích vnitřních Unie, protože eh, vnitřní trh funguje i nadále. Distribuce, eh, transport zboží, eh, zdravotnických služeb do nemocnic, doprava celé řady nezbytných produktů. Jak Eh, byste chtěl uživit všechny Evropany a organizovat eh, distribuci i mm, léčiv, pokud by nebyla eh, koordinace vnitřních hranic. Jistě bude diskuse i o způsobu, jak do budoucna mít kapacity lépe zvládnout ty produkční, lépe organizovat ty výrobní řetězce. Už jsme už některé státy začaly znovu produkovat eh, masky a roušky, respirátory. Možná i v jiných oblastech a, eh, eh, ta role, kterou budeme hrát, mm, diskuse o MMFF a finančním rámci, to bude důležitá diskuse, pokud chceme mít větší prostředky na evropské úrovni, bude, aby bylo možné lépe koordinovat a lépe reagovat právě v oblasti zdraví, což spadá do národních kompetencí, tak pracovat na evropské úrovni, abychom mohli reagovat na eh, krizi. A tady ty tři instituce sehrávají důležitou roli. Jistě Evropský parlament má svoji roli. A děkuji um, paní Anna Kavadziny za zelené. Ana, prosím. Zmačněte prosím speak button. To funguje. My vás slyšíme. Děkuji za organizaci této schůzky. No. Could you please refresh your... Prosím, refresh. Mačněte refresh. Yes, you are back. Yes, you are back. Okay. I... Takže jste zpátky, ano, tak já jsem obnovila svoji stránku. Doufám, že to teď funguje a chtěla jsem především poděkovat organizátorům této schůzky, panu Reinersovi eh, za to, že je tady mezi námi, za iniciativy, které již přijal. On a komise mám dvě otázky. Jedna, E, už byla otevřená a týká se nad, e, e přehnaných cen za e, produkty. Mnoho spotřebitelů e, chce ty produkty a firmy toho využívají. Promiňte, velice špatná kvalita zvuku. Vy jste v kontaktu s národními ehm, eh, orgány, ale ty praktiky pokračují. Plánujete nějaké další kroky? Jak tomuto zabránit? Je dobře, že jste zmínil organizace na ehm, ochranu spotřebitelů, pozitivní roli, kterou se hrávají. Druhá otázka se týká obnovení naší ekonomiky po krizi. Mm, tento parlament a mm, mm, moji frakci ten e, zelený díl je samozřejmě e, nejdůležitější a nebo velmi důležitý. A korona krize ukázala, jak důležitá je regulace globálních dodavatelských řetězců. Než vypukla kriz, tato krize, tak byla publikována na eh, studie, ehm, eh, co se týče ehm, nejlepších možností organizace. Já doufám, že budete pokračovat této iniciativě, této povinné due diligence, tedy eh, bylo to důležité předtím a je to ještě důležitější teď. Děkuji. Pan Reinders, děkuji. Děkuji za vaši otázku. Eh, zase, mm, co, co se týče těch cen, přehnaných cen, stejně jako veškeré eh, další zneužívání Mm, trhu a nekalých praktik. Spolupracujeme s platformami, se združeními spotřebitelů, snažíme se získávat informace. Mm, také spolupracujeme se sítí orgánů na ochranu spotřebitele v členských zemích, protože tam je skutečná kapacita jednat a přijímat iniciativy, pokud bude možné tu situaci řídit dialogem nebo um, offline s různými organizacemi um, lidí, kteří se účastní distribuční, distribuce nebo působí v tom dis- sektoru distribuce. Ty týče vývoje cen, samozřejmě je lepší dostávat ty informace přes uh, spotřebitelské asociace uh, než uh, na, národní orgány. My nejenom, nejenom diskutujeme operátory za, z, národními orgány, které jsou zodpovědné za ochranu spotřebitele. Snažíme se reagovat, pokud to je možné a pokud je třeba, tak přijímat iniciativy a uplatňovat legislativu. Co se týče bezpečnostní produktů, měli jsme samozřejmě mnoho diskusí o vlastní bezpečnosti produktů během krize, ale i v minulosti jsme měli špatné zkušenosti s dodavatelskými řetězci v některých sektorech. Já chci potvrdit, že analyzujeme možnosti dělat víc eh, ohledně due diligence v souvislosti s dodavatelskými řetězci. Samozřejmě bude velmi důležité spolupracovat na různých prvcích no, udržitelné eh, řízení jednak due diligence eh, těch dodavatelských řetězců a jasná povinnost pro mm, ředitele a představenstva firem nejenom řešit krátkodobou strategii, ale také dlouhodobou, udržitelnou. A zveřejňovat zprávy každoročně, mm, své úvahy v eh, no, horizontu. Je to součástí zeleného dílu. Máme tady hodně otázek, které se týká práv spotřebitelů. Spotřebitelé sehrávají důležitou roli eh, v zeleném dělu, ale i tak také eh, společnosti, firmy. Potřebujeme tedy zajít dál skute, skutečnou regulací a eh, bude nutné, aby proběhla skutečná diskuce v příštích týdnech. Že musíme zorganizovat tedy due diligence dodavatelských řetězců a zamyslet se nad dlouhodobými a střednědobými strategiemi. Takže děkuji za otázky. Eh, obvykle jsme se setkávali v parlamentu. Teď jsme to museli odložit, ale to je příležitost se také zmínit v eh, tom udržitelném řízení eh, firm. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste s námi zůstal tak dlouho a zodpověděl všechny otázky. Vidíte, že ochrana spotřebitele v této koronadobě je důležité téma a my doufáme, že budeme schopni eh, vést mnohem více diskusí a výměn názorů s vámi do blízké budoucnosti. Děkujeme. Tím končíme mm, tento bod a jak jsem řekla, tak na začátku, tak teď dám e, několik e, oznámení a pak se dostaneme k výsledku hlasování. Tak e, nejprve chci oznámit, že kromě toho systému, přes který se poslanci připojují na, schu, na schůzi, eh, byla schůze také webstreamována a všechny dokumenty jsou v e-meeting, eh, tam je najdete. A za druhé, což je také důležité, koordinátoři písemným postupem podle článku 74 jednacího řádu poskytli zpětnou vazbu na tři eh, návrhy v trialogu, eh, kde jedná IMKO, a to jménem zpravodajů Charanzové a Konečné a jde o eh, akce na zastupování kolektivních zájmů spotřebitelů a pojištění proti občanské odpovědnosti při používání motorových vozidel a vymáhání povinnosti uzavřít takovéto pojištění. To je tedy směrnice o pojištění vozidel ze 4. března a potom práva cestujících na železnici. To je přepracované znění, to bylo 18. března. To tedy bylo projednáno písemným postupem, tak jak bylo dohodnuto. A teď eh, půjdeme na výsledky hlasování. Nejprve stanovisko 35 hlasů pro, 0 hlasů proti a 9 zdržení. A k pilotním projektům, tom jsme hlasovali unblock eh, o všech šesti, 39 hlasů pro, žádný hlas proti a 5 zdržení. a výsledky jmenovitých hlasování budou k dispozici zítra na webových stránkách výboru IMKO. Tím jsme u konce pořadu jednání. Pokud někdo z kolegů, kteří jsou online, chce ještě něco říct k bodu různé, tak eh, samozřejmě může. Budeme vás informovat velice rychle o dalších aktivitách protože jistě chápete, v jak obtížné situaci momentálně pracujeme. Pracovat nicméně musíme a já vám děkuji za trpělivost s technickými problémy. Děkuji tlumočníkům, kteří jsou teď velice osamělí v kabinách. Děkuji, že jste se zúčastnili této schůze a pokud se už nikdo nehlásí, tak končím schůzi.